Well, colleagues, we are now... Kolegové, přecházíme k vysvětlení hlasování a protože máme značné spoždění a hrozí, že nestihneme všechny zprávy, všechna vysvětlení, o které bylo požádáno, tak vám již v předstihu říkám, že pokud to nezvládneme za půl hodiny, budeme muset přesunout eh, některá vysvětlení hlas, eh, hlasování na zítřek. Nebo můžete použít také písemnou formu vysvětlení hlasování. To znamená, pokud nebudete schopni to udělat teď hned, nebo pokud chcete ještě se dostat na oběd, nezapomeňte, že můžete také zaslat písemné vysvětlení. A nyní zpráva pana Balcányho o rozpočtu 2012. Jsou tu tři žádosti. Jako první pan, paní Andrikinen. Já vám děkuji za slovo, pane předsedo. Před rokem, když jsme schválili rozpočet na rok 2012, věděli jsme, že to bude deficitní rozpočet. V letošním roce neměla komise na výběr pouze mohla říci, že chybí miliarda na pokrytí závazku. Evropská unie tak mohla nakonec eh, splnit všechny závazky, ale členské státy vybrali pouze 6 miliard. Nelze než doufat, že stávající dluhy budou pokryty co nejdříve na začátku příštího roku. Čili toto je výzva pro všechny tři instituce, parlament, komise a radu, musí se dohodnout. Naše zkušenosti s rozpočtem na rok 2012 je, že je to důležitý signál pro všechny zúčastněné. Víme, jaká je, jaké vysvětlení či záminka, to znamená finanční krize, ale pokud lidé ztratí důvěru v evropské instituce, tak se krize ještě prohloubí. Pan Hanan. Děkuji vám. Tady jsme byli svědkem takového teatrálního eh, gesta, když tady jeden řečník eh, vytáhl tušku a podepsal rozpočet eh, na rok 2012, což znamenalo zvýšení o 2,9%. Je to zvýšení po předchozím zvýšení. Takže je to vlastně celkem 9%. A přitom evropská média se zaměřují na období 2014 až dál tak samotný rozpočet se zvyšuje. Každý rok se pořád zvyšuje, jde to jenom jedním směrem. Všichni eh, víme, známe to přirovnání eh, k, ke kolu, to znamená, že všichni musí eh, pořád šlapat, aby nespadli. Ale to je absurdní, protože neustále si musíte kupovat eh, lojalitu všech těch klientských skupin. Nemluvím jenom o lidi, kteří pracují přímo pro evropské instituce, ale celé armády konzultantů, které učinili eh, si z, z evropského systému své živobytí. Jinak by ten systém se okamžitě rozpadl. A nyní paní Basesku. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că o majorare... Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Mám za to, že posílení eh, závazků pladeb je, a pladeb je důležité pro splnění všech požadavků tohoto roku. Tím se zabrání finančním sankcím a příjemci dostanou fondy, které dostat měli. Vzhledem tomu, že politika soudržnosti a další důležité programy jako Erasmus jsou vystaveny riziku, že jim dojdou peníze v posledních měsících roku, tak tato změna rozpočtu byla naprosto nezbytná. A myslím si, že snížení výdajů na evropské úrovni by nemělo ovlivnit nejúspěšnější politiky Evropské unie. A abychom vyřešili otázky jako vysokou nezaměstnanost mladých, tak Evropský sociální fond by měl rovněž být náležitě financován, stejně tak také snížení eh, závazků a pladeb, abychom vyhověli všem reálným potřebám do konce roku. Děkuji a můžeme přejít k další zprávě. Giovanni Lavia a Derek Vogam nový souhrný rozpočet EU na rozpočtový rok 2013. První vysvětlení paní Gerling. Ne? Dobrá, tak tedy pojde, přejdeme k dalšímu řečníkovi, pan Jakolino. Je tady pan Jakolíno, ano, prosím, vysvětlení hlasování, jednu minutu. Ano, děkuji, pane předsedo, a promiňte mi. Já jsem hlasoval pro zprávu, která se týká období roku 2013, protože parlament takto projevuje velkou odpovědnost tím, že zajistí kontinuitu. Je pravda, že tady došlo eh, k určitým změnám od původního čtení v radě. Není všecko dokonalé. Z našeho hlediska dohoda o balíčku zajišťuje určité politické priority, růst a rozvoj v souladu se strategií 2020. Spravodajové zdůrazňují jak je důležité, aby Evropská unie měla dostatečné zdroje, aby mohla zajistit nové výzkumné programy, podporu malých a středních podniků a také lepší vzdělávání v EU. Děkuji. Eh, je tady, prosím, eh, paní Gerling, jestliže ne, paní André Kene. Děkuji my jsme dnes schválili nový rozpočet na rok 2013. Opět je to deficitní rozpočet, protože závazky Evropské unie jsou vyšší než příjmy do rozpočtu. Rozpočet 2013 je nicméně nižší než na rok 2012. 0,9 představuje tento rozdíl. Rozpočet z hlediska plateb 0,6 vyšší z hlediska HND. A e, také v roce 2013 jsou některé e, části vyšší, než byly v roce 2012. Nárůst konkurenceschopnosti bude lépe financován o 0,4 Sedmý rámcový program dostane vyšší finance o 6,5 eh, než v roce 2012. Evropská komise nás nicméně varovala, že nám budou chovět peníze v rozpočtu eh, během roku bude tedy třeba sledovat eh, rozpočet. Prosím, pan Tano. Já bych chtěl poblahopřát kyperskému předsednictví za to, že zvládlo tato těžká vyjednávání ohledně rozpočtu na rok 2013. Nicméně celková struktura rozpočtu vychází z systému z roku z 50. let, to znamená potravinová bezpečnost, a dotování zemědělství. To nemá smysl. A pak také druhé sídlo Štrasburku. Ve Štrasburku, kdybychom ho uzavřeli, tak, by to uh, uh, tak bychom tím ušetřili miliony eur. A pak také je potřeba ukončit strukturální eh, fondy eh, pro bohatší země a ponechat je pouze pro chudší země. A dále mm, pak je tu věda, technologie a velké infrastrukturní eh, projekty, ty by měly zůstat jako část agendy pro růst. Ale jinak je potřeba, abychom také seškrtali administrativní rozpočet Evropské unie, zejména eh, tak ty vysoké daně, které jsou placeny tlustým eurokratům. A evropský rozpočet by měl, měl být e, zmrazen a mě líto, pokud dojde ke, k jakémukoliv zvýšení na rok 2013. A nyní pan Repo. Repo Mitr mietinnön puolesta neuvottelut e n budjetista lähentelee jo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto velmi důležitou zprávu. Jednání o e, rozpočtu pro Evropskou unii jsou velmi důležitá. Vzhledem však k postojům členských e, států jsme přišli téměř o jednu miliardu na e, příslušných finančních prostředcích. Také se nám nedostává národní příspěvku a tím pádem komise nemá dost peněz na placení vlastních účtů. Došlo také k výrazným rozpočtovým škrtům, na které byly vzneseny požadavky ze strany členských států, nicméně pokud jde a byly žádany také velké peníze na podporu a různé e, úlevy. Abychom ulevili tlaku e, v důsledku krize, abychom snížili rostoucí nezaměstnanost a zvýšili konkurenceschopnost, je potřeba se konečně na rozpočtu dohodnout. Dobré zprávy, které jsme si v posledních dnech vyslechli ze strany pana předsedy, byly v tom smyslu, že na konci roku dostaneme určité dodatečné prostředky, které nám pomohou pokrýt deficit letošního roku. Na příští rok potřebujeme rozpočet vyvážený. Děkuji, jako další pan Hanan. Děkuji vám, pane místo předseda. Já se, eh, mně se tento argument vyloženě líbí. To znamená, že každé euro utracené na úrovni Bruselu je důležitější a lepší než každé euro utracené na národní úrovni. Což je přesně to, co nám eh, umožňuje tuto logiku udržovat. Takže proč to nedotáhnout do konce? Proč nezaměstnat úplně každého jako vládního úředníka? Proč nemají být členské státy eh, zodpovědné za euro, za euro utraty? To bychom byli všichni najednou obrovsky bohatí. Ale realita je bohu bohužel taková, a proto se to také neděje, že tento stimulus nefunguje, a to ani na národní úrovni. Ty země, které dostávají nejvíce, jsou na tom také nejhůře. A platí to také naopak. E, nejhorší je vzít peníze od lidí a centralizovat je někde e, v evropských institucích. Takže jinými slovy, o čem tady mluvíme, jsou vyšší penze, e, soukromé letouny a vyšší platy úředníků hlavně v komisi, která si odpírá úspory i ty, které si sama navrhla. A já si myslím, že toto je to nejhorší stimulační e, finanční podporování institucí, které můžeme vůbec vymyslet. Děkuji. Děkuji vám a jako poslední paní Basesku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, schválili jsme rozpočet eh, na rok 2013. Já vítám nový návrh komise, protože obsahuje velmi důležité body, které umožní konvergenci eh, mezi, nebo zblížení mezi radou a parlamentem, tak jak to také vyplývá z nedávných jednání. Navíc nový rozpočet zdůrazňuje důležitost naplnění dřívějších závazků, zejména na úrovni rady. Tyto nové body přispějí k dohodě, kterou je možné dosáhnout, které je možné dosáhnout co nejdříve. Je to také velmi důležité z hlediska fiskálních politik členských států. Navíc to musí eh, doprovázet akce, eh, které zajistí ekonomickou stabilitu. Financování nejdůležitějších evropských politik je zásadně důležité. Proto budeme mít rozpočet, který bude eh, účinně podporovat eh, soudržnost a růst. Děkuji. Tady ještě jeden řečník, pan Campbell. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Eh, v mé zemi eh, si lidé dělají velké starosti, že půjde více peněz do EU. 53 eh, milionů, 30 milionů čistého denně. Také se tady hovoří o tom, co vlastně všechno spotřebuje administrativa a nadměrné administrativní zátěže. A to vlastně všechno 18 let po sobě. A to ještě stále není vše. Teď ještě chceme více, 1,5 miliardy navíc na tento rok a ještě eh, na dalších sedm let. Eh, na jaké planetě žije EU? Je to na Marsu, na Venuši nebo na Plutu? Eh, to je nereálné. Reálné naopak je, že lidé stále více trpí. Eh, podmínky eh, v Řecku jsou horší než v Německu v roce 1930 kvůli politice eura. To je to neštěstí. A my tady ve Štrasburku 200 milionů eur ročně vlastně jenom procestujeme mezi Bruselem a Štrasburkem. To jsou přece věci, které musí znamenat, že řekneme ani peny navíc. Děkuji. Děkuji. Tím končíme vysvětlení hlasování k rozpočtu 2013 a přistupujeme k další zprávě pana Zasady týkající se uh, zpracování uh, odbavování na evropských letištích. A jako první paní Lara Komi. Nehla, nemohla jsem hlasovat ve prospěch eh, této zprávy a stahuji tudíž vysvětlení hlasování. Děkuji. A nyní paní Zaniky. Nikoli, takže pan Zemke. Děkuji vám. Chci opravdu poděkovat si říci, že to, jak jsem hlasoval v této zprávě, o pozemním odbavení na letištích, vyplývá z toho, že když se podíváte na návrh, tak eh, to sahá v historii tedy do dopravního výboru a myšlenkou bylo zvýšit konkurenceschopnost na letištích, konkurenci mezi těmi, kdo poskytují tyto služby, což je dobrá myšlenka. Ovšem, musíme být nesmírně obezřetní, aby to nemělo nějaké nežádoucí účinky na kvalitu služeb. A základním eh, komponentem těchto služeb musí být zajištění bezpečnosti cestujících a bezpečnosti letového provozu. Proto jsme tomu věnovali pozornost a věnovali, proto jsme zaujali tento postoj k tomuto aktu. Ano, děkuji. Já jsem byl zklamán reakcí kolegů, Eh, vůči postoji komise k eh, pozemnímu odbavování. Protože se jednalo o otevření, návrh na otevření trhu, zvýšení kvality pro cestující. Spojené království má volný přístup, eh, tržní přístup v této oblasti, stejně jako několik dalších členských států. A tento přístup dobře funguje. Jistě, že kvalitativní normy se dají ještě zvýšit a my jsme se o to s tímto návrhem snažili. Takže my liberálové a demokraté se domníváme, že tento volný přístup by měl být normou, úplná liberalizace by měla být naším konečným cílem a je jen těžko pochopitelné, proč je tento trh stále omezen jen doufám, že až se to vrátí zpátky na výbor, nám umožní eh, znovu eh, na tomto cíli pracovat a ne, eh, ne, neudělat další krok zpátky. Děkuji a nyní pan Stadler. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu v tom, že se odmítl návrh komise. Já bych byl přivítal také eh, to, kdybychom hlasovali o tom celkovém návrhu, eh, tedy negativně. Eh, já oproti předřečníkovi nesouhlasím s plnou liberalizací. Je potřeba uznat, že kvalita služeb na našich letištích se tímto návrhem nezlepší, naopak, ona se zhorší a je to, prosím, oblast, kde je naprosto zásadní bezpečnost. Snad není nic důležitějšího než bezpečnost na letišti, takže je to návrh naprosto šílený. Eh, je to také nesmyslné z hlediska sociálně politického eh, je potřeba, aby letiště našly akceptanci u lidí, kteří kolem nich žijí a od místních politiků. Pakliže tuto akceptanci ztratí, pakliže kvůli Ehm, tlaku, chceme vytvářet nová pracovní místa jenom kvůli pracovním místům, tak ta letiště zkrátka zaniknou. Děkuji vám a jako poslední paní Basesku. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčena, že návrh komise eh, zvýší efektivitu služeb pozemního odbavování na letištích. Jsem rovněž přesvědčena, že zlepšení právního základu eh, pomůže dále otevřít náš trh. Nicméně je zde celá řada dalších témat, která, které musíme ještě vyřešit, abychom dosáhli toho, že se zlepší podmínky i pro pasažéři. Je potřeba zlepšit transparentnost a optimalizovat služby pro uživatele těchto služeb. Jsem přesvědčena, že otevření trhu s službami pozemního odbavování v EU by mělo proběhnout vyváženým způsobem. To nám pomůže vyhnout se nestabilitě, která by eh, pak znamenala další problémy a znamenala by i mimo jiné vyšší náklady pro cestující. Chci vás také upozornit na to, že bude potřeba zavést minimální standardy tak, abychom zlepšili kvalitu služeb a vůbec provozu na letištích. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. Teď se můžeme posunout k další zprávě. Bude to vysvětlení hlasování ke zprávě UGIAS, předělování letišních časů na letištích Evropské unie. Jako první eh, dostane slovo paní Komi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tento návrh, protože letecká doprava sehrává strategickou e, úlohu pro e, zajištění spojení s těmi vzdálenějšími regiony EU. Pomáhá to jejich rozvoji a jejich e, propojenosti. Návrh se příznivě dívá na zavedení sekundárního trhu pro sloty, které existují již na některých eh, evropských letištích. Je to potřebné proto, aby bylo možné zajistit lepší regulaci letecké dopravy. Eh, novinky, které jsou zde zavedeny, se týkají toho, že eh, některé pašované zboží bude vlastně takto dotčeno, když se zlepší eh, služby letišť cestujícím i zbož, pro zboží. Eh, ti, kteří mají sloty na velkých letištích, zejména pro dlouhé lety, dálkové lety. Ano, tady určitě je určitě riziko, že některé eh, regiony budou marginalizovány. Ano, musíme připomenout, že úvahy nebo odůvodnění tohoto návrhu počítá do roku 2030 se zdvojením počtu eh, cestujících, čili je zapotřebí do budoucna eh, náležitě zacházet se sloty. Nicméně já myslím, že je třeba kombinovat tato opatření s lepším použití eh, dalších druhů dopravy, zejména vysokorychlostní vlaky a další také kombinace, kombinování eh, letenek, využívání dopravních uzlů a podobně, eh, abychom měli eh, lepší využití kapacit regionálních letiště. Je tady eh, možné eh, využívání eh, například těch dlouhokových letů, jako o tom hovořil předchozí řečník. Proto jsem jménem se frakce předložil pozměvací návrh o propojení regionů při využívání slotů. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Děkuji paní Makovej. Já ji tady ale nevidím. Pakliže to není, můžeme přejít k paní Kostelo. Pane předsedo, pokud jde o toto nařízení o letišních časech, tak se tam považuje, eh, uvažuje poprvé eh, o eh, možnosti druhého prodeje. Air Lingus v i kandidoval na 23 těchto letišních časů a vzhledem k zácpám na Heathrow se tento problém zhorší v budoucnu a komise před, přeskoumává e, nabídku e, Ryanair z který chce koupit Air Lingus, pokud eh, bude úspěšný, tak eh, tak eh, doufám, že se bude s těmi sloty náležitým způsobem zacházet, protože musí tam být bezpečnostní doložky, aby se zaručily důležité spoje jako mezi Dublinem a Heathrow a jak řekli další, musí se také zaručit spojení s periferními regiony, s těmi hlavními letiště a to z stejného důvodu. Děkuji. A nyní paní Pietikainen, ovšem nevidím ji v sále. Dobrá. Tím pádem dáme slovo panu Bělanovi. Děkuji vám. Přetížení evropských letišť je jednou z nejzávažnějších výzeb, kterým čelí evropská dopravní politika. Procento eh, letecké dopravy se nám nepodaří dosahovat, abychom tedy eh, dosáhli optimálního přidělování eh, slotu, tak se domnívám, že zvýšení eh, Prahu pro tyto sloty by si vyžádalo změnu jejich času a další náklady, takže je dobré, že existuje určitý limit, který je navržen v této zprávě. Zpráva samotná obsahuje celou řadu dalších návrhů, které však nejsou tak dobré pro spotřebitele. Například ten druhotný trh, který by mohl eh, zkreslovat celkový trh s eh, ležišními časy. Takže myslím, že to není až tak dobré, nebo pak si tu otázka finančních postihů pro aerolinie, takže jsem hlasoval proti. A nyní pan Tanok. Cílem tohoto eh, nového návrhu je zajistit optimální alokaci a využití letišních časů v letištích, kde, které jsou přetížené, zvláště tam, kde byli nozná v Londýně, kde s tímto obrovský problém. Tento návrh se snaží posílit a implementovat alokaci letišních časů a posílit konkurenci a konkurenceschopnost operátorů, což je dobré. Zpráva říká, že, eh, že letecké společnosti si mohou ponechat některé slety, pokud eh, využili 80% v předchozím období ale některá tato pravidla mají vedlejší důsledky. Například byrokracie, která souvisí s přípravou finančních kompenzací, tak by mohla vést ke zveřejnění některých důvěrných údajů a to by znamenalo další eh, administrativní náklady pro aerolinie, které by pak byly předány eh, cestujícím v podobě zvýšení cen lístku, takže jsme se postavili proti. A nyní paní Doc. Děkuji pane předsedo. Jakožto poslankyně tohoto parlamentu ze Severní Jirsko vítám pozměňovací návrhy některých eh, ustanovení, tak aby změny alokací slotů byly provedeny způsobem, který zajistí spojení mezi těmi hlavními dopravními uzly a dalšími letištmi. Protože například, eh, kdyby my jsme přišli o přímé lety do Heathrow, do Londýna, mělo by to obrovský negativní ekonomický dopad. Eh, v stále se rozšiřujícím globálním trhu je takovýto přístup opravdu klíčový. A dávat preference malým eh, cestovním společnostem by mohlo také posílit přímé zahraniční investice na našich letištích. To také potřebujeme v Severním Jirsku. Děkuji vám. A posledním řečníkem je paní Basesku. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože si myslím, že návrh komise je prvním krokem směrem vpřed ke zlepšení účinnosti letiště. E, zajišťuje optimální přidělení a využití slotů. To je velmi důležité. Doposud systém byl neúčinný aby byly věci správně nastaveny, aby se vytvořily dobré mechanismy a zaručili se, zaručilo se skutečné eh, provádění eh, těchto pravidel. To všechno sehrává velice důležitou úlohu. Eh, také pro lepší hospodářskou soutěž. Je možné toho dosáhnout zvýšením transparentnosti celého postupu. Musíme jasně vysvětlit a vyjasnit eh, tato ustanovení. Eh, komise se domnívá, že by se eh, mělo lépe zajistit nezávislost koordinátorů. Využití slotů by rozhodně mělo být lépe regulováno. Děkuji vám a nyní přejdeme ke zprávě pana Leichtfrieda o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích v Evropské unii. Prvním řečníkem je paní Komi. Děkuji. Já jsem eh, tomuto návrhu eh, dala svou přízeň, eh, protože tady jde o omezení využívání letišť tak, aby bylo možné omezit hluk v Evropské unii ve spojení s letištním provozem. Zlepšení již existujících opatření pro zlepšení situace na letištích v Evropské unii Eh, je důležité. Evropská unie je na špičce bojování proti klimatickým změnám, ale pokud jde o znečišťování hlukem, tak tady Evropská unie tak na špičce není. Jsou tady negativní dopady na zdraví, jak to dokazuje celá řada vědeckých studií. Lidé, kteří bydlí blízko letišť, Eh, trpí eh, zvukovou, zvukovým eh, znečištěním, stejně tak jako znečištěním chemickým, je třeba zajistit trvalou udržitelnou letišť. Děkuji, paní Zanony. Pan Zanony. Děkuji, pane předsedo. Stále více a více hluku je spojeno s leteckým provozem, a to zejména v noci, což má velice negativní dopad na kvalitu eh, života 4 milionů eh, Evropanů, kteří bydlí blízko letiště. Eh, jsou vlastně předmětem trojího znečištění, znečištění vzduchu, znečištění chemické plus znečištění hlukem. To má velké dopady na zdraví. Mnoho vědeckých studií to prokazuje. Současně s tím celá řada řada lidí, kteří cestuje, by rádi měli dobrý výběr, dobrou volbu eh, a eh, chtěli by mít letiště blízko svého regionu. Eh, to je také ostatně faktor rozvoje a růstu. Musíme najít účinná řešení a počítat případně i s omezením provozu, dokud nenajdeme dobrou rovnováhu mezi těmito dvěma požadavky, které stojí proti sobě. Já jsem to vysvětlil již na zasedání výboru, ale chci říci, že je třeba brát v úvahu jak hospodářské aspekty, tak i ochranu zdraví lidí bydlících blízko letišť. To všechno je naší prioritou. Děkuji vám. Děkuji a dalším řečníkem je pan Benon. Uh, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám návrh komise, eh, pokud jde o zavedení provozních omezení ke snížení hluku, protože jsem přesvědčen, že přístup zde zaujatý je přístup vyvážený, který zohledňuje jak eh, dopady hluku na kvalitu života, tak dopady eh, z obchodního hlediska na samotné letišní služby. Sektor letectví a vůbec biznis potřebuje jistotu, aby mohl dobře fungovat a nelze nechat podobné noční zákazy letového provozu na místních úřadech. Ty mohou být považovány podle zákonu konkurence o hospodářské soutěži za nelegální. A je trošku škoda, že komise nad těmito rozhodnutími nebude mít kontrolu, protože eh, tato část návrhu padla zde v plénu. Já si myslím, že je potřeba eh, vyčlenit z flotil nejhlučnější letadla a zároveň aerolinkám poskytnout eh, určitou kontinuitu při řešení problému hluku celkově. Děkuji dále paní Makovej. Řečnice bez mikrofonu. Ano, paní Makovej. Aha, promiňte, já jsem se přehlédla. Děkuji vám za slovo. Podle Mezinárodní asociace pro eh, civilní letectví bude vysokou hlučností ovlivněno více než 5 milionů lidí. To je důvod, proč eh, plně podporuji tento návrh, který chce eh, snížit počet lidí, na které má vysoká hlučnost letišť eh, nežádoucí vliv. Je potřeba dbát i hospodářských aspektů tohoto tématu, protože se nacházíme v těžkých dobách krize a efektivita za dobrou cenu je naší hlavní prioritou. Je potřeba řešit také sociální a zdravotní aspekty, které musí mít stejnou váhu. Nemůžeme si dovolit eh, špatně spočítat náklady a výhody takovýchto omezení protihlukových a proto bych ráda vyzvala komisi, aby provedla kompletní šetření, eh, díky kterému, v rámci kterého určí, zda tato opatření jsou těmi nejefektivnějšími opatřeními, která v této oblasti můžeme podniknout. Děkuji, děkuji a jako další mám na seznamu paní Pěty Kajnen, ale opět ji nevidím, takže dostane slovo paní Ford. Děkuji. Já jsem hlasovala proti eh, tomuto nařízení, protože znovu a znovu zde vidíme rozhodnutí na evropské úrovni, která by mohla být lépe podniknuta na národní nebo místní úrovni. A zavedení nějaký, nějakého zákona prostřednictvím nařízení oproti směrnici Eh, značně stěžuje členským státům, aby zohledňovali místní potřeby. Samozřejmě jsem přesvědčena, že je potřeba lidi, kteří žijí blízko letiš, vyslyšet, pokud jde zejména o oblast zdraví a hluku. A ano, je potřeba z flotil vyřadit hlučná letadla, a konec konců podporuji i tu mezinárodní spolupráci v rámci EU za tím účelem, abychom vyvinuli a zavedli tižší, efektivnější a ekologičtější, zelenější letadla, chcete-li. Nicméně není potřeba to dělat jedním univerzálním opatřením v podobě nařízení. Děkuji vám. A jako další má slovo pan Bělan. Děkuji vám, eh, pane místo předsedo. Jako výsledek své činnosti letiště generují obrovský, obrovský hluk, který komplikuje život oblastem kolem letišť, zejména lidem, kteří zde žijí a kteří pod touto vysokou hlučností trpí. Jak instituce Unie, tak místní úřady by měly vypracovat efektivní nástroje a prostředky, jak bojovat s tímto negativním dopadem hlučnosti letiš. Některá opatření navržená komisí jsou opodstatněná ehm, ale obecně bychom byli spíše pro prosazení těchto opatření v podobě aktů v přenesené pravomoci. Ehm, nechápu, proč se původní směrnice nahradila aktuálním nařízením. Nemyslím si, že to je správný postup. Zejména pak, když se podíváme na požadavky na výběr metodologie zde aplikované, Eh, která je založena v pouze na hodnocení zdravotních rizik pro lidi, kteří žijí v okolí letišť. To musí být subjektivní a proto jsem hlasoval proti. Děkuji vám mnohokrát. Jako další mám na seznamu pana Antonio Ciho, nicméně toho zde nevidím, takže eh, dostane slovo paní Doc. Děkuji vám, pane předsedo. Jako poslankyně za Severní Irsko nemohu podpořit návrh Komise pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích v Evropské unii. Na, tyto návrhy by totiž e, zrušily ustanovení naří, e, směrnice z roku 2002 která umožňuje belfastskému letišti uplatňovat striktnější pravidla na boj s nadměrnou hlučností letadel vzhledem ke své poloze. Tento krok bude mít negativní vliv na firmy a rezidenty východního a jižního Belfastu a severního Dainu a je potřeba být eh, velmi silně proti a já musím být proti, abych chránila své voliče. Nové nařízení komise se stela správně zaměřuje na řešení problému hlučnosti eh, letiště od letiště a zohledňuje také zavedení různých provozních omezení pouze tehdy, kdy budou nutná a kdy se ukážou být cenově efektivní. Nicméně tento fakt je zastínen tím, že návrh tohoto nařízení se pouze zaměřuje na letiště s vysokým každoročním objemem letů, tím pádem regionální letiště a ti, kteří kolem nich žijí, pod toto nařízení nespadají. Děkuji. Děkuji vám. A paní Doc byla poslední na seznamu k této zprávě pana Lightfrida. A teď z nás vyjoví ještě tři zprávy, o kterých se hlasovalo. Ale bohužel chybí nám čas. Nestihneme pro, probrat vysvětlení hlasování těchto zpráv. A jak jsem zmínil na začátku celého postupu, odložíme vysvětlení hlasování až do zítřka po hlasování. Z toho důvodu mi nyní dovolte přerušit zasedání až do tří hodin, kdy znovu zahájíme zasedání plenární a jinak můžete použít vysvětlení hlasování také písemné formě. Takže do tří hodin je nyní pauza.